Mes chers collègues, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de commencer. Dámy a pánové, vážení kolegové, navrhuji, abychom začali. Nemám tady kladívko, abych vás umlčem, umlčel, ale doufám, že postupně všichni zmlknete. Takže prosím, kdo potřebuje něco dále projednávat, odejděte ze sálu. Tak, už mám kladívko. Vážení kolegové, máme zasedání, které není příliš praktické z hlediska data. Pondělí odpoledne bez pokračování zasedání v úterý. To není příliš praktické pro zorganizování eh, cesty. Já se snažím vyhnout se takovým eh, typům eh, zasedání, ale bohužel se to vždycky nepodaří. Navrhuji tedy, abychom se pokusili postupovat rychle. Abychom věnovali víceméně dvě hodiny Eh, zasedání vlastního výboru, tedy rozpočtového výboru, což je plenární zasedání rozpočtového výboru veřejné, aby nám tím pádem od 17 hodin zbylo dostatek času se zpravodaji na rozpočet na rok 2012. Koordinátoři, stínoví zpravodajové, kteří si přejí eh, připravit strategii jednání dohodovacího, které proběhne zítra. Mohu tady se účastnit. Já bych chtěl jenom připomenout, že zítra je první zasedání dohadovacího jednání a příští týden v pátek 18. bude druhé a poslední zasedání dohadovacího řízení. Prosím o klid. Viděli jste jednací mm, pořádek, tedy jenom. Jestliže nemáte žádné námitky, považujeme program za schválený. Dále schválení zápisu z minulého zasedání 11. října 2011. Podobně jak vždy postupujeme, nebude-li do konce dnešního jednání žádná námitka, budeme to považovat za schválené. A navrhuji abychom rovnou přešli eh, k bodu hlasování. Máme tady několikré hlasování, které se týká bodu 10 až 14 a pak 8, 15, 16, 6 a 9. Začneme tedy uvolněním eh, globalizačního fondu ve prospěch eh, pěti různých položek podle zprávy Barbary Matera. Prezentace i diskusi už jsme měli na minulém zasedání a můžeme rovnou přejít k hlasování. Máte prosím všichni hlasovací seznam? Začneme. Eh, bod 41 Irsko. Ne? Tak v tom případě vám dám slovo. Spravodaj řekne, jak si přeje, abychom postupovali v hlasování. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Vzhledem eh, k hlasovacímu seznamu, který mám před očima, začneme Rakouskem a pak tři žádosti z Irska, eh, které jsem na minulém zasedání nestačila prezentovat, ale vím, že byly rozdány eh, dokumenty elektronickou poštou, které vás informovaly o těchto třech žádostech z Irska. A já tedy jsem prezentovala Rakousko, Řecko, ale nikoli tři žádosti z Irska. Jestliže chceme postupovat podle hlasovacího seznamu, musíme začít Rakouskem, pak eh, budeme pokračovat Irskem a pak eh, Řeckem. Jestliže kolegové potřebují nějaké upřesnění či nějaké objasnění k těmto třema eh, žádostem Irska, mohu se k tomu vyjádřit, ale vím, že sekretariát rozdal určité dokumenty a koordinátoři se s tím seznámili, takže souhlasíte-li, můžeme přejít rovnou k hlasování. Děkuji. Můžeme tedy hlasovat o Rakousku. Můžeme hlasovat o Rakousku, protože o tom jsme již diskutovali. Takže všichni máte hlasovací seznam eh, k programům pro Rakousko. Jsou čtyři pozměňovací návrhy předložené eh, liberály. Můžeme je předložit hlasování en bloc? Ne, nemůžeme tady se říká, že ne. Tak eh, pozměňovací návrh číslo dvě od liberálu eh, Zpravodaj je proti. Kdo hlasuje pro? Sedm, osm, devět. Kdo je proti? Více než devět. Kdo se zdržel? Schváleno. Eh, návrh číslo tři. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? No, budeme asi používat eh, eh, hlasovací kartičky. Všichni máte své kartičky? Tak, budeme hlasovat kartičkama. Eh, vložte kartičky a předkládám k elektronickému hlasování pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Takže 13 pro, 12 proti. Ale někteří nemají své kartičky. Jeden a dva. A tři. Takže blahopřejeme kolegovi Kalfi za vynikající výsledky v volbách v Bulharsku, což je velkou ctí pro rozpočtový výbor. Takže 14 pro, 15 pro, 13 proti. 13 nebo 14 proti, v každém případě schváleno. Prošlo to. Dále návrh 4. Spravda je proti. Kdo je pro? Sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Kdo je proti? Velké frakce a, a GUE, a kdo se zdržel, takže většina proti, zamítnuto. Návrh číslo jedna od stejných autorů, zpravodaj je stále proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, totéž stejná většina menšiny jako minule, čili zamítnuto. A nyní hlasujeme o celkové zprávě takto pozměněné, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Čtyři proti? Čtyři. Schváleno. Blahopřeji paní Mateo. Paní zpravodajko, můžete prosím prezentovat tu irskou žádost? Ano, děkuji velice stručně, pane předsedo. Jsou to tři žádosti, které přišly z Irska. Eh, týká se to více než tisíc eh, pracovníků, kteří byli propuštěni v oblasti stavebnictví. Celková suma je 35 milionů 740 tisíc eur. A eh, k této zprávě byly předloženy pozměňovací návrhy, některé, nebo lépe řečeno stejné pozměňovací návrhy pro ke všem třem žádostem Irska. Tyto pozměňovací návrhy nejsou problematické, můžeme rovnou přikročit k hlasování. Děkuji. Děkuji. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak tady máme pozměňovací návrhy. Spravodajka je proti všem, ale nemůžeme o nich hlasovat en blok. Dobrá, dobrá. Takže návrh číslo dvě, spravodajka proti. Kdo je pro? Osm. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zelení. Takže zamítnuto. Návrh 3. Rolanda Spaxa. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 4. Od liberálů. Kdo je pro? Hm. Tak to ověříme. Elektronické hlasování je zahájeno a hold se nedá nic dělat pro ty, kdo nemají své kartičky. Končíme hlasování. 15 pro, 13 proti. Ale jsou tady dva, dvě chybějící kartičky. Dvě chybějící kartičky. Takže je to 17 pro a 14 proti. Dvě karty chybí. Tak pardon, jenom jedna. Takže 16 ku 14. 16 eh, ku 14 schváleno. Návrh 5. Spravodajka proti. Spravodajka je proti všem návrhům, tak to je jednoduché. Pro? Děkuji. Proti? velké frakce Agué e. a pan Artong. Zdrželi se? Takže zamítnuto. Šestka, pan Hartong. Kdo je pro? Tři, čtyři. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se zamítnuto. Číslo jedna, pan Alvaro a liberálové. Kdo je pro? No, to nebude dost. Kdo je proti? Velké frakce jsou proti, zdrželi se. Zamítnuto. Konečné hlasování zpravodajka doporučuje schválit. Kde pro? Děkuji. Kde proti? Tři. Zdrželi se? Paní Vertman, schváleno. Blahopřejeme zpravodajce a zbývá nám. To byly všechny tři zprávy k Irsku. Stejný postup ve všech třech. A zbývá nám Řecko. Řecko, Řecka. Spravodajka je opět proti všem pozměňovacím návrhům. Můžeme o nich hlasovat en bloc? Nemůžeme. No, je to s váma těžké. Ale já se vám k dispozici. Dvojka, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se zamítnuto. Trojka. Pro. Hmm, elektronicky. Myslím, že to bude asi podobné jako před chvílí. Končíme hlasování, všichni hlasovali, to je výborné. A přidáme jedno pro, jedno proti, takže 16 ku 13 schváleno. E, návrh 4, zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se zamítnuto. Jednička, pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Konečné hlasování pro? Proti? Tři. Zdrželi se? Zamí... Pardon, schváleno. Jeden hlas se zdržel. Je to tedy schváleno. Děkuji, paní zpravodajko. Tím jsme skončili se zprávami o globalizačním fondu. A já toho využiji abych vám řekl, že jste viděli, že v bodě je 17 nebo 18, 18 různé, tam jsme zapsali přeskoumání záležitosti Renaultu ve Francii. Paní Greně tady není, ale já chci říci, že po hlasování, které proběhlo v rozpočtovém výboru, což vedlo k určitému zmatku, a vzhledem k tomu se prostě zamítla pomoc, tak jsme o tomto tématu hovořili na trialogu. Rada nás požádala, abychom znovu zvážili naši pozici a na tomto základě zpravodaj předkládá nový návrh, abychom předložili k hlasování, nikoli dnes, ale na příštím schůzi, abychom to znovu předložili tedy k zasedání. S nadějí, že se nám podaří e, přijmout tento návrh. Ale teď pokračujeme v hlasování a dostáváme se e, k rybolovi. Rybolovu pan Alfonsi, zpravodaj. Pane zpravodaji. Máme tady hlasovací seznam a je tam kompromisní návrh. Máte ho všichni? Tak toto vypadá. Pane zpravodaji, vysvětlete nám, jak to vypadá. Platí to pro celý text, nebo se to týká jenom některých pozměňovacích návrhů? Co navr... Je to pro celý text, vlastně to zahrnuje pozměňovací návrhy, které byly navrženy tedy pozměňovací návrh, ve kterém litujeme, že prosím ticho, říká předseda, že konzultace parlamentu probíhá až a posteriori a hodně dlouho po eh, dohodě o rybolovu, která je uzavřena na jeden rok, a to znamená, že vlastně šlo o loňský únor, takže dá se říci, že vlastně hlasování eh, parlamentu probíhá až úplně na konec toho roku. Dále tady byly některé poznámky od liberálů, od socialistů kteří hovoří o finanční zátěži tohoto, této dohody o rybolovu, která je veliká, a také o znepokojení, které je velice konkrétně vyjádřeno komisí o ekologickém dopadu o této, této dohody v příslušných vodách, což jsou mezinárodní vody, Eh, kterých se dotýkají eh, takové dohody a jsou to právě ty eh, vody, kde probíhá velký nadměrný rybolov a jsou velice blízké EU. Čili dohoda v rámci kompromisu navrhuje odmítnutí protokolu a na tom se dohodli autorové tohoto kompromisu. Odkazují se na západní Saharu, kde, pane předsedo, velmi správně jste řekl, že tím by se mělo zabývat výbor pro zahraniční záležitosti. Ten by se měl zabývat takovými úvahami a to, že teď tedy bychom měli pověřit komisi, aby sjednala rybolovné dohody, abychom měli jistotu, že eh, příslušné dopady eh, se týkají všech zúčastněných, eh, včetně obyvatel západní Sahary. Duch tohoto kompromisu je tedy takový, to jde vlastně o odmítnutí a eh, k tomu ještě tedy předkládají se další, další úvahy. Děkuji, děkuji pane zpravodaji a já vám blahopřeji k odvedené práci i za snahu dospět ke kompromisu co nejširšímu. Seznámili jste se všichni s tímto kompromisním pozměňovacím návrhem a můžete o něm hlasovat. Obracím se zejména na naše kolegy ze Středomoří, zejména Gajder měla otázky. Ano. Ano, já jsem měla určité pochybnosti. My jsme se snažili dojednat tento kompromis, který Eh, měl něco ještě přidat k tomu eh, závěru, zda přijmeme či odmítneme eh, protokol. My jsme tedy původně k tomu kompromisu úplně nedospěli, protože my jsme byli pro příjevu dětí protokolu, ale to, co tady předložil Alfonzi, to vlastně se pak týká celkové té záležitosti. Já bych chtěla říci tři věci. Eh, teď bych ještě chtěla teda dodat druhou věc, pokud jde o pozňovací návrhy k tomuto kompromisu. Eh, no, bylo velice těžké se tím zabývat, protože to nebylo ani na webových stránkách. Eh, sekretariát eh, na to pracoval a my jsme se maximálně snažili to nějak konzultovat, najít to, přečíst si to. Nevěděli jsme vlastně, o čem se bude hlasovat a neměli jsme to dlouho, dlouho k dispozici. A za třetí, Kompromis pana Alfonziho, pokud bude odmítnut, pak bych chtěla říci, že pozměňovací návrhy, které byly eh, předloženy, by měly být pozměňovací návrhy, které mění pouze část odstavce, o kterém budeme hlasovat. A e, mělo by to tedy také dopad na to, zda přijmeme či odmítneme kompromis. Já nevím, jestli jsem to teďka vyjádřila dost e, jednoduše, e, protože mě to připadá totiž komplikované. Pozněvací návrh, který si už nespomínám přesně, co říkal, obsahoval jednu větu, kde se k tomuto odstavci ještě jedna věc přidávala. Já bych to mohla přijmout, ale rozhodně bych nikdy nepřijmula odmítnutí protokolu Eh, čili to by znamenalo schválení tohoto kompromisu. Takže já už teď vlastně nevím, o čem hlasujeme. A bylo by dobré, kdyby se trošku vyjasnilo, o čem vlastně hlasujeme. To je velice důležité. Eh, pracovali jsme na tomto velice eh, dlouho, téměř jako na celém rozpočtu 2012. Tak prosím, vysvětlíme, o čem hlasujeme. Děkuji, Geder. Pan Hartong žádá o slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Já mám ten tajší problém. Já jsem si přišel ten kompromis, ale ne ty eh, pozměňovací návrhy, které byly dodány separátně. Merci. Děkuji. Pan Gariga. No pane předsedo, nebylo by jednodušší odmítnout, ne, odložit eh, hlasování až na příští zasedání rozpočtového výboru, abychom si všichni důkladně přečetli pozměňovací návrhy? Eh, je vous remercie. Děkuji, pan Heglund. Uh, putting forward the vote would mean that we might not be able to give an opinion. Kdybychom to dali k hlasování, tak eh, se nemůžeme, eh, tak se, nebo kdybychom to nehlasovali o tom, tak se nevyjádříme dříve než rybolovný výbor. Já si myslím, že je to zřejmé ovšem. Teď se jedná o kompromis o textu, ale politicky obtížná otázka spočívá v tom, jestli navrhujeme eh, odmítnutí nebo eh, jestli vydáme souhlas. A tady žádný kompromis není. Takže bychom mohli rovnou hlasovat o těch původních pozměňovacích návrzích, protože myslím si, že ten kompromis nepřináší eh, nic navíc, protože nemáme celkový kompromis té celé otázce. Bien, alors. Dobrá. Ještě jedna žádost o slovo. Reimer. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já nechci hovořit frakce, ale svým jménem vidím před sebou zprávu eh, eh, o služební cestě eh, s tedy eh, do eh, Alžírska, eh, západní Sáru a Maroka z června z německého, spolkové, z německého spolkového sněmu a můžu říci, že dokud ty otázky, které tam nebyly dostatečně zodpovězeny, tak já rozhodně nemůžu souhlasit s tímto protokolem, takže to bych byl rád, aby se zaprotokolovalo. Prostě chtěl jsem to říci pro forma. Takže to je vlastně vysvětlení hlasování osobní téměř. Milí kolegové, je to trošku složité. Nastaly problémy ze strany sekretariátu, nedostali jste včas pozměňovací návrhy. Já se pokusím věci zjednodušit. Chápu, že tu byla snaha o sestavení kompromisního návrhu, co se týče důvodové zprávy a úvodních ustanovení, ale zatím nedošlo k dohodě o tom, zda odmítnou či neodmítnou tuto, tento protokol o rybolovu. Mohli bychom, abychom to zjednodušili, předložit k oddělenému hlasování tu část textu kompromisu, která vlastně znamená zamítnutí souhlasu s dohodou. Poslední věta. Committee on Budgets calls on the Committee on Fisheries as the committee responsible a hlasoval by se odděleně o tom to request that Parliament reject the protocol setting out the fishing and financial contribution provided for in the fisheries a tak dále. A ten zbytek by mohl být zachován. Souhlasil by zpravodaj s tímto řešením, které spočívá v tom, že bychom hlasovali odděleně o té části věty, která ohlašuje, že zamítáme tuto dohodu. Ano, můžeme hlasovat odděleně, to nevadí. Každopádně já jsem chtěl kolegům odpovědět, že je rozpor mezi schválením a neschválením. O tom budeme muset prostě hlasovat. Je tu nesouhlas, neschoda aby pokud o tom budeme hlasovat odděleně a vyjádříme souhlas s ostatními pozdějovací návrhy, to mi nevadí a zdá se mi to rozumné. Výborně. Souhlasíte tedy s tímto postupem? Takže předkládám text kompromisního návrhu k hlasování bez té části, která se týká zamítnutí. Kompromis bez toho, abychom vyjádřili, zda souhlasíme či nesouhlasíme s dohodou. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže si to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 pro, 18 proti. Někdo nemá kartičku, jedna osoba. Salvador byl proti. Takže 13-19, takže kompromis je zamítnut. A teď hlasujeme o té větě, která znamená zamítnutí dohody. Musíme postupovat logicky. Kdo je pro kdo je pro zamítnutí té dohody? Kdo je proti? Zdržel se? Takže většina je pro zamítnutí. Pane zpravodaji, Myslím, že zbytečné hlasovat o pozměňovacích návrzích, protože jsme pro zamítnutí. A navrhuji, abychom společně uvědomili výbor pro rybolov, že rozpočtový výbor se vyjádřil záporně k podpisu této dohody. Děkuji vám. Je to trošku nezvyklá situace. Je to nezvyklé a zejména se omlouvám kolegům, kteří nedostali včas všechny. Juta? Já se omlouvám, ale já teda nevím, jestli bylo úplně jasné všem, o čem hlasovali, protože bylo třeba hlasovat proti eh, stanovisku, jinými slovy, tím pádem bychom byli pro dohodu. Eh, já si nejsem úplně jistá. Prostě došlo to k tomu, že jsme odmítli dohodu. No, mais vous avez voté en faveur. Vy jste hlasoval pro dohodu. Tady to je naprosto jednoznačné. Hlasovali jsme pro zamítnutí dohody. Můžeme tedy nyní Milí kolegové, počkejte. Nyní přejdeme k převodu. Slovo má Sidonie. Je to bod 15 pořadu jednání a Sidonie má tu několik převodů. Milí kolegové, klid. Kdo si chce povídat, tak ať se vydá k marockým břehům. Sidonie, prosím. Pravidlo eh, na, eh, rozpočtu, na rozpočtovém výboru je vždycky, eh, že čím někdo mluví tišeji, tím větší je vzrušení, takže je těžké, abych Eh, vás eh, upozornil těch 790 milionů euro, jejichž převod budeme schvalovat, ale eh, pokusím se připoutat vaši pozornost. Dnes tady projednáváme sérii převodů souvisejících s naplňováním nebo s implementací v roce 2000. 11. Některé z nich souvisejí s poměrně malými částkami, takže budu hovořit nebudu, nebudu hovořit o konkrétních věcech, pokud nebudete mít konkrétní otázky na mě nebo na komise. Převod 929 souvisí s Evropským eh, fondem pro přizpůsobení se globalizaci. Myslím si, že to nesouvisí, eh, že, že, že to není třeba ani nějak daleko sáhle vysvětlovat. Protože Eh, z toho vyplývá to, co nám říkala Barbara Matera a to, co jsme tady eh, projednávali v souvislosti s jejími zprávami. Nicméně pozor na 34, což, jak jsem říkala, obnáší eh, částku 719 milionů 200 tisíc a to znamená 0,6 plateb přijatých na rok 2011. To znamená, že je tady celá řada položek, které je třeba posílit. Celkově je jich 57. A 46 položek má být sníženo. Já nebudu podrobně popisovat každou z nich, protože ty informace jste dostali včas. Akorát pokud jde o, o posuny, tak u hlavy 1 je to plus 164, u 2 ojky je to minus 107, u 3a je to plus 20 milionů eur a u 4, u, hlavy, u kapitoly 4 je to minus 70. Proč je to důležité? Teď budeme probírat rok 2012 a, a no, uvidíme, kde je jaká potřeba mimořádné, to u kapitoly 1a. A teď několik eh, vybraných eh, položek, které si myslím, že jsou velice důležité. Za prvé je to navýšení 285 milionů eur u sedmého rámcového programu. Velice dobré naplnění u tohoto programu. Potom také celoživotní vzdělávání tam jsem velice ráda za to. A potom eh, je tady eh, program konkurenceschopnosti a humanitární pomoci 95 eh, milionů, politika sousedství 30 a bezpečnostní a zahraniční politika společná 30 milionů. Čili tady je zřejmé, kde je co potřeba. Nenašla jsem žádné problémy, kromě jednoho obecného problému. V některých případech eh, máme opravdu eh, problémy, eh, pokud jde o, dobropisu, o dobropisy platební. Jsou tady programy, prioritní programy pro Evropský parlament, které jsou dlouhodobou prioritou, které třeba proplatit, jako je sedmý rámcový program několik položek souvisejících se čtvrtou kapitolou. Mám několik, měla jsem několik dotazů na komisi, ale už mi bylo odpovězeno. A jako zpravodajka bych vám doporučila tyto převody schválit. I feel relieved when I present Vždycky si eh, oddechnu, když eh, popíšu všechny ty transfery. Samozřejmě můžu jít do podrobností, ale jak říkám, eh, byla bych spíš proto, abychom všechny ty další transfery schválili. Jenom si měla upozornit na těchto několik konkrétních. Dobře, takže já navrhuji, abychom... Je tu žádost o slovo? Vy jste žádal slovo? Pane Hartungu. Já bych se chtěl zeptat paní zpravodajky na 36 eh, týkající se eh, v Maroka, jak doporučuje eh, tam hlasování. Vzhledem k tomu, že jsme právě doporučili výboru pro Golov, aby to neschválil. K tomu se dostaneme. Ano. Pan, pane Heglunde, taky 630? It's very ano, akorát bych řekl, že je velice logické převést ty peníze, protože eh, tam celý rok eh, lovíme, vstoupilo to v platnost ta dohoda v únoru a my tam pořád lovíme. Komise to vyjednala a neptala se nás na souhlas. Prostě oni pokračovali v rybolovu, to znamená, že za letošek bude muset Maroku tak jako tak zaplatit. A ještě před závěrečním hlasováním na plenárce eh, Mm, uplynou další měsíce do eh, prosince nebo ledna, takže pravděpodobně zaplatíme nějaký celý rok. A proto bychom se měli, i když se nám to dohoda líbí nebo ne, eh, do toho lepustit. Takže několik žádostí o slovo k převodu 36. Než se vrátíme k převodu 36, bychom měli vyřešit jednodušší otázky. Nejdříve budeme hlasovat o převodu 34, což teď Sidonie představila. Je to velmi významná částka. Převod platebních prostředků. Kdo je pro převod 34? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel, takže schváleno. Navrhuji abychom nyní hlasovali společně o převodech, které odpovídají hlasováním ke zprávě Barbary Materny mobilizace globalizačního fondu. 29, 38, 39, 40 a 41. Hlasovali jsme o Rakousku, o Irsku a o Řecku. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Takže tyto převody jsou také schváleny a je to v souladu s tím, co jsme předtím odhlasovali. A teď se dostáváme k 36. Což odpovídá dohodě o rybolovu s Marokem. Naši oba zpravodaje se chtějí vyjádřit a zareagovat na připomínky. Nejdříve pan Alfonsi, potom Sidonie. Pane Alfonsi, ano, naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Heglund. Samozřejmě je to zásadové hlasování z naší strany a ty výdaje již proběhly a probíhají a nemůžeme se vrátit v tomto směru zpátky. Stanovisko pana Heglunda nám vyhovuje a proto schvalujeme tento převod. Děkuji. Pan Hartong a Sidonie. Eh, dank u voorzitter. Ik ben het helaas ook niet eens met de heer já bohužel nesouhlasím s panem Heklundem, protože uh, jsem to pochopil tak, že byla dohoda eh, s Marokem. Uh, nyní je tak v takové právní, právnické šedě, šedé zóně, takže určovat teď, že ty peníze uh, tam půjdou, uh, je takové pochybné. Ovšem teď, vzhledem k tomu, že jsme uh, to uh, zarazili, tak vůbec bych uh, neschvaloval ani ten zpětný převod. Já. Yeah. Že Sidonie? Uh, Jak jsem říkal na začátku, já jsem pro všechny ty transfery, ale eh, chtěla bych eh, vyjasnit 36. Eh, Tam souhlasím s Karlem Haglundem. Ty ryby už z toho moře pořád bereme, takže Evropská unie musí platit, protože lovila. Vím, že teď se zdá, že eh, budeme muset poněkud déle eh, debatovat eh, o této dohodě. Nevím, jestli na tomhle výboru nebo nějakém jiném výboru. Nicméně, pokud ty peníze mají být placeny, pokud ty ryby v unii čluny prostě vylovily, tak nechcou zaplacené. proto já jsem pro ten transfer. Pan Heglund ještě jednou. Pokusím se ještě jednou vysvětlit tuto věc. Jde o to, o to, to, co říká kolegyně Sidonie. Vzhledem k tomu, že protokol byl prodloužen a měl vypršet na začátku roku, ale došlo k jednoročnímu prodloužení, tak se vlastně probíhá výlov celý rok a měli bychom vlastně zaplatit za to, co zde bude vyloveno. Mně se ta dohoda nelíbí stejně jako vám a myslím, a souhlasím s ním, že bychom to měli ukončit v tomto duchu, ale je třeba se zabývat eh, kritéry, která stanovíme a která by měla být přijatelná i pro ty, kteří jsou kritičtí vůči dohodě. My nemáme pravomoci se zabývat eh, touto dohodou rybolovu. A z deseti, deset měsíců ze dvanácti vlastně rybolov běží a měli bychom zaplatit, co bylo vyloveno. Je to záležitost Evropské unie a komise to špatně pojala. A vlastně tu věc eh, máme na stole velice pozdě v celém procesu. A není to chyba Maroka, je to chyba Evropské komise, o tom bych mohl mluvit velmi dlouze. Takže skutečně správné že Evropská unie by měla zaplatit za to, co vyčerpala, bez ohledu na dohodu o protokolu. Ano, pane zpravodaji, já to zhrnu. stručným právním pohledem na věc. který spočívá v následujícím. Rada vzala na sebe prodloužení o rok předcházejícího protokolu, než dojde k dohodě o protokolu novém. To znamená, že rybolov pokračoval, jak řekl pan Heglund a pan Alfonsi. A je třeba zaplatit, což nijak nepředjímá následný protokol. A někteří z vás, jako pan Heglund, je proti uzavření nového protokolu ale musíme zaplatit, protože v opačném případě by se obrátilo Maroko na soudní dvůr a zřejmě by vyhrálo. Za těchto okolností a na základě těchto vysvětlení, kdo je pro tento převod? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Tři, tři hlasy se zdrželi. Takže i tento bod je schválen. A nyní máme před sebou převod 42 a 45. Vyžaduje to určité komentáře paní zpravodajko? Nikoli? Dobře. Takže hlasujeme společně. 42 a 45, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Dva. Zdržel se. Nikdo se nezdržel. Schváleno. 01, to je na vědomí jenom. Takže jsme ukončili převody Sidonie. Máme tu ještě převody Helgy. A Helga má nový zjev. Izabel, prosím, tři převody. První převod se týká mm, Evropského parlamentu, kde se navrhuje převod 100 000 euro z rozpočtové rezervy na posílení eh, rozpočtové položky pro právní náhrady, takže bychom měli dát zelenou tomuto převodu. Druhá žádost, dva převody pro EHSV na posílení dalších administrativních výdajů a položka pro meziinstitucionální spolupráci v oblasti personálních otázek. Toto posílení se týká částky 6 až 40 tisíc euro a jsou to položky zasedání a smluvní pracovníci. A třetí převod, to je Evropská služba pro činnost a to se týká sídla společnosti 5,4 milionů euro. Je to ze 12 jednotlivých eh, rozpočtových položek, které však naleznete ve své složce. A tedy vnější služba chce posílit eh, prostředky na, pro delegace na 4 miliony euro a také navýšit platy. Takže měli bychom podpořit tyto tři žádosti o převody. Děkuji, pan Hartong požádal o slovo. Voorzitter, een hele kleine opmerking. Eh, Malou připomínku. Já jsem eh, dostal otázku od jednoho nizozemského občana, eh, který se zajímá o tuto věc. A otázka, která se požaduje na ESVČ, nebo ta částka 3,3 milionů e, eur se dává za nové mobilní telefony. A ten nizozemský občan se ptá, že jestli to jsou nějaké jako speciální telefony, že to stojí tolik. Très bien. Já jsem chtěl jenom říci, že cena nesouvisí vždy s estetickou stránkou věci. Takže musíte také říct panu Hartongovi, jak tlustý je koberec. A odkud eh, pochází mramor na stolech? Můžeme tedy hlasovat společně o těchto třech převodech? Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Hartong a paní Andrásen vzdrželi se. Děkuji, takže všechny tři převody jsou schváleny. Děkuji zpravodaji. A přejdeme k bodu 6, hodnocení evropské politiky sousedství. Zpravodaj tu není, ale Haider ho nahradí. Máme tu hlasovací seznam, mají ho všichni. Máte všichni hlasovací seznam? Pozměňovací, pozměňovací návrh 1. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Dvojka. Miguel Portáš. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Trojka. Pana Paxase. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Čtyřka, pan Sariuš Zvolský, kdo je, zpravodaj proti, kdo je pro? Skupina pana Saroše Zvolského, kdo je proti? Všichni ostatní. Zdrželi se zamítnuto. Pětka, pana Paxase, kdo je pro? Zpravodaj proti. Jeden proti. Hodně. Zamítnuto šestka Andrease Melcera. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Dva proti. Děkuji. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička pana z Voského Zpravodaj předkládá ústní pozměnce návrh nahradit fight with corruption výrazem fight against corruption je každopádně pro boj s korupcí. Kdo je pro boj s korupcí, kdo je proti? Zdrželi se. Takže jsme všichni proti korupci. Je to schváleno. Osmička, je to slučitelné? Ano. Zpravda je proti. A je tu ústní pozměňovací návrh ústní pozměňovací návrh. Jestli tomu dobře rozumím, ústní pozměňovací návrh je believes the EU must assume a newer approach enhancing cooperation for conflict prevention. A další výrazy v této větě jsou vyškrtnuty. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9 je pokryt pozměňovací návrh 10, ale o desíce se nehlasuje, měli bychom o tom hlasovat. A nebo nejdřív odhlasujeme devítku, což je pozměňovací návrh zpravodaje. Takže nejdříve hlasujeme o, devít, o desítce. Kdo je pro pozměňovací návrh 10? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A devítka je tedy pokryta. A Miguel Portáš je šťastný. Jedenáctka, pan Melcer, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Nikdo. Proti zdržel se? Nikdo to neobhajuje. Dvanáctka, pana Saruš Volského. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Zelení jsou pro. Po zralé úvaze. Ale zelení nám řeknou, zda jsou pro nebo proti třináctku, protože tady zpravda je proti. Kdo je pro? Takže pobavíme se elektronickým hlasováním u pozměnce návrhu 13, tady už je z Volského, protože některé mocné skupiny jsou pro. Hlasujte, Končím hlasování. Dvanáct pro, čtrnáct proti. Stále jedna karta schází. Takže 13 pro, 14 proti. Takže Saroš Volsky vyřazen. 13. A teď máme kompromisní návrh A zpravodaje. kde je ústní pozměňovací návrh Sidonie, který spočívá v nahrazení have a long-term prospect of joining the EU, have a EU perspective. Jde o země sousedství. Ve francouzštině to znamená úplně to samé, ale v jiných jazycích se to může lišit. U tohoto ústního pozměňovacího návrhu paní zástupkyně. Ano, v principu nepřijímáme pozměňovací návrh. Nepřijímáme. Eh, při dodat to tam do kompromisního návrhu. Eh, Ale znamená to, že vy doporučujete hlasovat proti, nebo nechcete, aby se o tom hlasovalo? Řekla bych, eh, že by se nemělo hlasovat, ale kdyby se hlasovalo, tak budeme hlasovat proti. Já děkuji, říká předseda, že se tady projevuje otevřený duch, to nás nepřekvapuje v tomto portugalsko-španělském dialogu. Navrhuji tedy, abychom v první fázi hlasovali bez tohoto pozměňovacího návrhu a pak eventuálně budeme hlasovat o té změně. Zbytek kompromisu A. Kdo je pro? Ano, ano, můžete hlasovat pro. Ne? Prosím, bez, bez ústního pozměňovacího návrhu. O tom se bude hlasovat později zvláště. To je velice zvláštní postup hlasování. Eh, nejdříve je tady schválení eh, výboru, zda se o tom hlasuje nebo ne, s nimi to není jasné. Já, předseda, já navrhuji, abychom hlasovali o kompromisu a pak teprve budeme hlasovat o ústním návrhu. Nebo můžeme postupovat naopak. Můžeme nejdříve hlasovat o ústním návrhu a pak o zbytku kompromisu tak tedy to by bylo logičtější, tak se obvykle postupuje. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o ústním návrhu Sidonie, což by znamenalo have a long-term perspective in addition to EU, tím has, have a EU perspective. Kdo je pro ústní návrh? Kdo je proti? Ověříme. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 13 plus 1, 14 proti 12. A dva se zdrželi. Takže ústní návrh je schválen. A zbytek kompromisu, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Tři proti, zdrželi se, takže kompromis je schválen. návrh paní Vertman. První část tu pokrývá kompromis A. Druhá část pravo je proti. Kdo je pro? Je to návrh číslo 14, druhá část. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnuto. Patnáctka, ta je pokryta kompromisem A, stejně tak jako šestnáctka. Sedmnáct. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmnáctka, eh, zprava je proti. Pro? Nikdo nehájí názory pan Melcera, takže zamítnu to. 19. Pan Haglund. Eh, Zpravda je pro. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 20. Pan Volský. je pro. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21. Pan Portáž. je proti. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Paní Vertman, zpravodaj pro. pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23. Pan Pakšaš, zpravodaj proti. Pro? Hmm. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25, 24, stejný autor. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25, pan Volský ve dvou částech. A zpravodaj se nelíbí první část. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Stejná většina. Zamítnuto. Druhá část. Zpravodaj pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26 je tím pokryt. Konečné hlasování o zprávě pana Ferna. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo? Schváleno. A blahopřejeme zpravodaji. A nyní poslední hlasování. To je žádost Chorvatska a také Göran Ferm a mluvčím je tady? Ne, není. Dobrá. Mluvčím je někdo jiný. Máte hlasovací seznam? Žádné, žádná žádost o slovo v této fázi, takže pozměňovací návrh 1, Hartong, zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Dvě, stejného autora, pro? pro proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 3, pan Hartong, eh, zpravlají proti. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4, Nienský, zpravodaj pro. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5, Hartong, zpravodaj proti. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6, Nienský, eh, teď je zpravodaj proti. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedm, Hartong, zpravdaj proti. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osm, Gresle a Něnský. Zpravdaj pro. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis od zpravodaje. Nemá číslo. Kdo je pro? Jediný kompromis jste proti. Děkuji, zdrželi se, schváleno. A pokrývá návrh 9 a první část návrhu 10 od paní Gresle. Ale je tady ještě druhá část návrhu 10, je to kompatibilní, budeme hlasovat, zpravda je proti. Pro? Mhm. Zelení hlasují s pravicí to je matoucí. Tak to musí ověřit počítač. Hlasujeme elektronicky. O druhé části návrhu 10. Končíme hlasování. Končíme. 14 plus 1 je 15, pro 12 proti. Takže schváleno. Druhá část je schválena desít, u desítky. 11 Hartong kompatibilní s předchozími. Zpravodaj je proti. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 12. Resle Nejnsky. Dvě části. První část pravda je pro. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Zpravda je proti. Pro? A co tady dělají zelení u druhé části? Dvanáctky. Vy tady ovšem rozhodujete. Proti. Zdrželi se? Stejná většina jako před chvílí. Tomu se říká v Německu aliance zelených s černými. Takže tady máme takovou Schwarz-Grün alianci. 13. Hartong, zpravodaj proti. Pro? Proti, zdrželi se odmítnuto. 14, Hartong. Zpravodaj proti. Pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 15, stejný autor pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16, Nejnsky. Opět ve dvou částech. První část pravda je proti. Pro? Proti? Zdrželi se? Tak zelení tady mají opačný postoj. Tady to je Green Road. Zamítnuto. Druhá část. Zprava je pro. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Hartong pro, proti, zamítnuto. 18. Hartong pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19. Tady je ústní pozměňovací návrh. Gerana Ferma. Takže paní Nejnský má návrh a k tomu je ústní pozměňovací návrh. The mic. Ah, okay. But I, I have a... Ale já bych to řekl i bez mikrofonu. Za EPP eh, bychom raději zůstali u původního textu. A ne eh, u toho ústního pozměňovacího návrhu. Pan Vok? Děkuji, pane předsedo. My bychom samozřejmě eh, rádi i nadále vycházeli z ústního poznávacího návrhu, ten přidává akorát několik slov na konec odstavce a myslíme si, že tím eh, se posílí eh, stanovisko parla- pozice parlamentu je na vás, eh, o čem rozhodnete, ale my bychom byli pro ústní pozměňovací návrh. Já navrhuji, aby to bylo jako předtím, to znamená, že budeme hlasovat o písemném návrhu a protože ústní návrh je doplňující, budeme potom hlasovat o tomto doplnění. Souhlasíte? Tak tedy pozměňovací návrh písemný od paní Nejnský bez ústního návrhu. Kde je pro? Vy jste proti? Logical <laughs> to, to, be in favor of the written part, okay? Yeah. Alors, pour... Je logické by tedy pro tu písemnou část. Takže písemná část. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? A teď, jako dodatek, ústní návrh zpravodaje který se paní Něnsky nelíbí, ale je to návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasujte, prosím. Končíme hlasování. Všichni nehlasovali, to je zvláštní. Takže 12 pro a 13 plus 1 proti. Takže zamítnu to. 20. Nejnský. Zpravodaj pro. Pro. I s ústním návrhem zpravodaje. Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď hlasujeme závěrečné hlasování pro, proti, 2. Zdrželi se? Schváleno. Blahopřejeme zpravodaji i jeho mluvčímu. Vážení kolegové, tím jsme skončili s hlasováním a já navrhuji, vzhledem k tomu, že bod 7 je odložen, obracím se na paní Vertman, hlasování o vašem návrhu je odloženo v bodě 17. Tady paní Altmajer není, takže to budeme probírat příště. A navrhuji, abychom přešli k bodu 5, což je prezentace od François Alfonziho, našeho velkého rybáře, který nám prezentuje dohodu s republikou Guinea-Bissau a tím vlastně pak budeme pokračovat s rozpočtem na rok 2012. Já prosím o ticho a François Alfonzi má slovo. Pane předsedo, já opravdu eh, trošku eh, váhám toto prezentovat lidem, kteří nebyli eh, vlastně tady upozorněni na tuto zprávu. Já navrhuji, bychom to odložili. No, tedy to mě také trochu přivádí z míry, to je nějaké nedorozumění, takže bod 5 také odložíme na příště. No a tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu a navrhuji, abychom rychle informovali o trialogu z minulého týdne. A já nebo Sidonie budeme stručně prezentovat problematiku opravného rozpočtu číslo 6, ale nemůžeme jít dost daleko, protože rada se k tomu ještě nevyjádřila. A budou-li otázky kolegů, mohou klást otázky zpravodajům a pak navrhuji, abychom rychle pro, prošli schůzkou koordinátorů, protože, jak už jsem řekl, se zpravodaji, s předsednictvem výboru a s koordinátory a se stínovými zpravodaji, kteří si budou přát zůstat, si musíme ujasnit taktiku na zítřejší dohodovací zasedání. Tak tedy nejdříve informace k trialogu. Minulý týden proběhl trialog a ten se věnoval především k první výměně názoru o rozpočtu na příští rok a prezentaci ze strany našeho zpravodaje, který prezentoval pozměňovací návrhy, které na říjnovém čtení schválil parlament. A také došlo k výměně názorů o tom, jak jednat, jak vyjednávat, jak by mělo postupovat jednání. Z toho si musíme zapamatovat a Francesca i Jose Manuel to případně ještě doplní. V rámci současné situace zejména tedy s přihlednutím k současné situaci a k vzhledem k politické vůli všech tří institucí, a já tady zdravím pana generálního ředitele, by tedy bylo možné dospět k dohodě tak, jak s tím počítá jednací řád i smlouva. To znamená nejpozději v nejbližších dnech na druhém dni dohodovacího eh, jednání 18. listopadu. Dále my jsme velmi intenzivně se vyjádřili, a rada i komise to pochopili, že je politicky nutné nesměšovat jednání o rozpočtu 2012 s jednáním o financování dodatečných výdajů programu ITER. Já už jsem to říkal, řekli to i zpravodajové jakož i e, zpravodaj BG, i Francesca Balzány. To řekli soukromně i veřejně a já to ještě zopakuji. Nejsme proti přeskumu e, dodatečných nákladů na ITER, ale e, zdolazňuje toto žádné politické vlivy na jednání o rozpočtu 2012, jinak všechno ztroskotá. Nechceme prodělat problémy, které tady byly loni. Zejména kvůli problému ITER. Ne sice pouze, ale zejména kvůli ITER. A chci připomenout, že loni parlament nemohl, nebyl schopen schválit kompromis předložený loni komisí k věci ITER. Druhá podmínka Nemůžeme souhlasit s tím, že se bude znovu otvírat tato otázka, pakliže to, co je na stole k jednání, bude odlišné od nového návrhu komise, tak jak to schválila Rada. Ale to není přijatelné pro parlament, protože tady se žádá větší uh, eh, rozpil než uh, předtím je radě nový návrh komise celkem vyhovuje, ale bohužel parlament samozřejmě nesouhlasí. Nesouhlasil loni a ještě méně může souhlasit letos. A v oblasti jaderné energetiky došlo k určitým událostem, které měly dopad na veřejné mínění a vede to k tomu, že si lidé eh, kladou nové otázky. My tedy budeme ochotně znovu věc otevřít pouze za podmínky, že tady bude nová prezentace ze strany komise, i kdyby to bylo jen neoficiálně. To vše říkáme samozřejmě v atmosféře vzájemného porozumění. My tedy navrhujeme, a rada to přijala, že tak jak je to obvyklé u takových obtížných jednáních, začneme zítra dohodovací jednání tématem, kde prakticky už máme dohodu, či kde si myslíme, že ta dohoda je na dosah. Bez větších problémů je možné se shodnout. Tak tedy nejdříve budeme konstatovat, že tady jsou stovky linií eh, rozpočtových, kde není pozměňovací návrh ani rady, ani parlamentu, nebo jsou pozměňovací návrhy, které jsou shodné, což je drtivá většina rozpočtu. Pak se musíme věnovat pilotním akcím, na kterých se pracuje, kde jsme si velice blízcí. A zpravodaj kontaktuje komisi aby bylo možné probrat všechny pozněvací návrhy, které vyvolaly eh, poznámky komisy o proveditelnosti. A komisař nám poslal dopis o proveditelnosti. A dále je tady kategorie 1b, 2, 3 a 3b a 5 s výhradou. O tom budu ještě mluvit tam bychom měli být schopni postupovat dosti rychle. U těch nejchoulostivějších kategorií, kde jsme u stropu s našimi pozňovacími návrhy a potřebujeme určitou flexibilitu, abychom mohli financovat priority, aniž bychom příliš eh, eh, ubrali prioritám rady. To je 1A, 4. Tam bychom rádi prezentovali naše priority a zjistili, jak na to reaguje rada. Jaké jsou body, kde je rada otevřena našim návrhům a jaké body jsou naopak pro radu blokující. Doufáme, že jednání zítra pokročí dostatečně dopředu, aby bylo možné příští týden se soustředit výlučně na ty obtížné body kategorie 1A a 4. Tedy s výhradou jednoho problému v kategorii 5, kde bychom s tím dnes neměli ztrácet příliš mnoho času, tak se ukazuje, že v roce 2011 2011 inflace byla vyšší, než s čím se počítalo v návrhu rozpočtu. A tudíž automatické plnění indexace platů úředníků evropských institucí bude znamenat zvýšení, Jutě se to líbí, vyšší, než se původně s tím počítalo v návrhu rozpočtu ze strany komise na rok 2012. Eh, to se ostatně projeví již v rozpočtu 2011, eh, v opravném tedy rozpočtu. To ovšem velice trápí radu. Takže musíme radě ponechat její romantickou, melancholickou náladu. Včas ostatně víme, jak to skončí protože existuje judikát soudního dvora. Soudní rada se snažila před dvěma lety postavit proti plnění eh, statutárního řádu a judikát to jasně vyřešil. Tedy s výhradou tohoto problému ostatní body eh, v kategorii 5 by neměly vytvářet žádné problémy. Zejména eh, rada oceňuje, že parlament se maximálně snažil dále snížit na návrh našeho zpravodaje Jose Manuela Fernandeze své žádosti ve věci rozpočtu 2012. Tedy tak to vypadá. A poslední bod, který bude samozřejmě nejobtížnější, a ten si necháme až na konec a k tomu vyjádříme souhlas až opravdu úplně nakonec, a to jsou platby. To je samozřejmě první starost rady. U plateb, u platebních položek máme argument, abychom podpořili argument komise. Ale zase naopak jsou některé nové nová fakta, která jsou méně pozitivní, či lépe řečeno nejdou zcela směrem, který si přejeme. Silný argument pro podporu žádosti komise, jak jsme to už udělali v pozměňovacích návrzích před dvěma týdny, to je eh, míra spotřeby eh, položek 2011 zejména v kategorii 3, oproti původním eh, předpokladům je na nárůst o 20 A od začátku roku máme zvýšení 3,7%. Vzpomeňte si na to magické číslo 2,91, eh, což bylo zapsáno do návrhu rozpočtu. To je normální, to se dalo čekat, protože eh, toto už je konec víceletého finančního rámce a to znamená, že ty různé programy, například strukturálních fondů, právě se plně rozvinuly. To znamená, že teď právě je zapotřebí těch plateb. V celkovém klimatu v celkovém atmosféře této doby, kdy je tady celá řada projektů v některých členských zemích, kde eh, jsou trošku, hm, řekněme, nepřesná čísla eh, v jejich statistikách, aby eh, ne neuvedli přesnou situaci, takový tvůrčí přístup k účetnictví. My tady máme jasný argument a říkáme, do rozpočtu není možné uvádět čísla, která nejsou reálná. Jestliže víme, že tady je nárůst 4% u plateb, nemůžeme tam napsat 2%. Tak to je, abych tak řekl, hlavní věc, abychom argumentovali eh, naše hlasování a posílil návrh komise. Na druhé straně rada ve svém hlasování v létě eh, navrhla zvýšení 2,2 u plateb. To odpovídalo předpokládané inflaci na rok 2011. To byl tehdy odhad komise. Pak ovšem došlo k zpomalení růstu a eh, odhad inflace se snížil tím lépe pro spotřebitele. Ovšem, jestliže rada zůstane v tomto duchu, tak to samozřejmě nebude odpovídat argumentaci, kterou já jsem teď právě přednesl. To znamená, že platby to bude velice těžký oříšek při hledání dohody. A poslední poznámka. Chceme-li realizovat tento postup a postupovat podle této logiky, bude samozřejmě zapotřebí, abychom se dohodli, budeme o tom diskutovat s koordinátory a doufám, že se dohodneme. Tedy bude třeba, abychom se dohodli na čísle, které zapíšeme do rozpočtu 2012 u bodu ITER. To znamená normální financování projektu ITER. Aniž bychom předjímali nyní, jak se nakonec bude financovat eh, to navýšení nákladů. I když eh, se chceme vyhnout eh, směšování těchto dvou jednání, nemůžeme zabránit tomu, že potřebujeme nějaké číslo u programu ITER, protože financování se předpokládá na celé období finančního rámce 2007 až 2013. Francesco Chcete něco dodat? Pochissimo direi, visto che insomma, la, la sua relazione, Presidente, è stata molto... molto... Pane předsedo, eh, vaše zpráva byla velice věcná a vyčerpávající, takže eh, fakticky jenom jednu velmi pozitivní připomínku která vyplývá z dopisu, kterou komise napsala, který komise napsala na základě opravného rozpočtu o technické proveditelnosti eh, priorit, o které žádáme. Jinými slovy, priorit, eh, ke kterými jsme se dostali tím, že jsme vyfiltrovali ty ostatní, zejména u 1A a také u okruhu 4. Podle komise se jedná o priority, které lze implementovat v roce 2012, takže eh, je, tady není žádné riziko. A sice, že budeme házet peníze do něčeho eh, kde, eh, na půdu, kde stejně se neuchytí. Protože teď v zásadě se jedná o politickou otázku. Jedná se o sformulování politických priorit na které bude moci, vynalo, bude moci vynaložit peníze. Další je tady otázka dvojky. Eh, eh, na zemědělském výboru eh, byly stanoveny nové priority, například fond na odvrácení takových poškozujících událostí, jako jsou zabijácké bakterie a tak dále. A potom jsou tady otázky, některé citlivé otázky u okruhu 4. Komise uvedla, že eh, vítá rozhodnutí parlamentu obnovení, eh, na obnovení zdrojů a eh, odmítnutí škrtů. Ovšem, my jsme obnovili některé položky jenom částečně. A to tam, kde byly tedy dříve sníženy. Tady se to například týká rybářské politiky u čtvrtého okruhu. Jedná se tedy o škrty, eh, které mají přímý dopad na eh, flexibilitu, o které voláme, protože se jedná o škrty, eh, které jsme například probírali v rámci dodatečných zdrojů. Potom je tady otázka plateb, o které v zásadě šlo při vyjednávání. Tentokrát to je v souladu s, par- s prioritami parlamentu a s tím, jestli jsme schopni ty priority proplatit a zůstat flexibilní. My od začátku jako parlament jsme se zaměřovali na své priority. V těch dokumentech eh, jsme se zaměřovali na úroveň plateb a na to, co dále tedy podporovat v eh, rámci eh, dohodovacího řízení. Takže teď je na řada na komisi, aby oni ustoupili také v rámci eh, dohodování, protože parlament nemá žádnou abstraktní úroveň závazků, které si myslí, že jsou správné. Tady na výboru pro rozpočet eh, říkáme, eh, že jsme věřili předpokladu komise nebo mm, předpovědím komise, protože to bylo založeno na základě dat z roku 2011 a měli bychom se té strategie držet. Posouzení komise by mělo být měřítkem pro... Merci. Eh. Děkuji. José Manuel? Prezident, até porque Jenom velice stručně. Jako vždycky, eh, pane předsedo, eh, váš úvod byl eh, jasný, skvělý. A já jsem chtěl akorát říci, nebo chtěl jsem zdůraznit dva věci. Rada musí dodržet své závazky, musí dodržet své povinnosti ze zákona a musí eh, si uvědomit, že instituce už eh, přistoupily k brutálním škrtům. Došlo k eh, přijetí závazků v souvislosti s Chorvatskem, které mají opravdu finanční důsledky. Instituce potřebují nezbytné minimum na fungování. A jsou instituce, které musely tak škrtat, že mají problém s placením mest. A já musím říct, že to by bylo zcela nepřijatelné. Takže tohle jsem chtěl uh, zdůraznit na adresu rady. Děkuji, pane generální řediteli. Chcete v této fázi něco prohlásit rozpočtovému výboru? Chcete vyzvat zástupce parlamentu, aby obhajovali stanovisko komise, nebo naopak. Máme tu čest, že jste mezi námi. Pane předsedo, myslím, že jste ve svém úvodu dokonale zhrnul vrš, problémy, se kterými budeme pracovat při dohodovacím řízení zítra, takže nebudu k tomu nic doplňovat. Evidentně je před námi obtížná otázka platebních prostředků a měli bychom být všichni pamětlivi toho, že komise předložila ve svých návrzích eh, částky, které jsou výsledkem zralých úvah. Na druhé straně máme stanovisko rady, které je velmi restriktivní. A to bude určitě nejobtížnější stránka tohoto jednání. Pokud je o body u oddílu 1 a 4, komise je připravena usnadnit přijetí kompromisu také s přehlednutím prioritám, o kterých hovořila paní Balcány. Já to nebudu rozvádět. Myslím, že vaše interní jednání s koordinátory vám umožní dopracovat stanovisko parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Výborně, děkuji mnohokrát. Milí kolegové, z členů výboru, kteří nejsou koordinátory, chce někdo položit otázku? Pan Ellis. Euh, Já bych chtěl poprosit eh, o větší vysvětlení zajetosti ITER. Uh, Pokud jde o instituci, kterou zastupuji ve svém volebním obvodu, jmenuje se JET, máme projekt jaderné fúze, který je sponzorován Evropskou unii a který je v současnosti ohrožen, protože jeho budoucnost je nejistá. Existuje vynikající dokument, nevím, jestli to znáte, o budoucnosti projektu JET a jeho souvislost s projektem ITER. A jasně se zde ukazuje, že pokud nebudou přijaté jasná rozhodnutí, JET se začne rozpadat, protože vědci půjdou jinam v nejistotě o vlastní budoucnost. A chtěl bych připomenout, že v našem usnesení z konce října bylo, byla část, kde uvádíme, že bychom chtěli tuto věc dořešit do konce roku protože potvrzení další existence Evropské instituce, která, a pokud se na to zeptáte komise, může to potvrdit, domnívají se, že JET přispěje v řadě forem projektu ITER, zejména díky informacím o fúzi, kterými disponují. A post, ředitel projektu je velmi znepokojen. Někteří pracovníci začali odcházet v minulých týdnech, takže není to abstraktní problém, ale je to věc, která se týká stávajících prostředků lidí a týká se to také e, způsobu fungování projektu ITER do budoucnosti. Takže, pane předsedo, není to pouze věc, kterou můžeme nechat na poslední chvíli a nemluvit o ní. Musí to být prostě někdo, někde zahrnuto v tom dohodovacím řízení. Je třeba také do konce roku tuto věc dořešit. Děkuji, milý kolego. Měli jsme možnost o tom hovořit při projednání zprávy pana Heglunda. Pane generářiteli, chcete k tomu něco říci, k této konkrétní otázce? Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem ubezpečit Jamese Ellese, že vzhledem k tomu, že komise je velmi znepokojenou otázkou ITERu, ale navíc si přeje co nejkonstruktivněji přispět k nalezení dohody mezi parlamentem a radou. A myslím, že přístup, který jste nastínil, je přístup rozumný. A zdá se nám skutečně, že by bylo zásadní mít dohodu o ITERu do konce roku s tím, že zejména eh, právní základ ITERu vyprší na konci roku a v současnosti diskuse o vývoji této zajištosti jsou zablokované, protože není schoda o částkách. My víme, nakolik je program JET důležitý pro program ITER a zdá se nám tedy zásadní, aby tato dohoda existovala do konce roku, protože Musíme chránit vědce, kteří od 1. ledna by mohli narazit na vážné obtíže. Takže opakuji, za komisi my budeme maximálně spolupracovat s parlamentem a radou, abychom nalezli řešení. A máme vždy k dispozici některé kreativní prvky, které můžeme položit na stůl ve vhodnou chvíli, abychom byli schopni dospět k určité dohodě ale je to skutečně naléhavé. A já si přeji, pane předsedo, tady zdůraznit naléhavost této věci. Děkuji. Dobře, bereme na vědomí ten závazek k kreativitě a pokud to bude naléhavé, tak eh, věříme, že se to promítne třeba do non-paperu. A věříme, že ty členské státy, kterých se to nejvíce týká, tedy jednotlivé aspekty projektu ITER, dokážou se důrazně přimluvit za tuto věc, nejen v radě, ale také v dalších institucích a budou připraveny ustoupit parlamentu, pokud parlament bude připraven o tom jednat, samozřejmě. Dobře, děkuji vám. Není-li dalších poznámek, končím jednání a nechám Nech, přerušuji jednání na pět minut a nechávám si tu pouze koordinátory.